Zápis ze včerejšího zasedání již byl rozdán. Máme prosím nějaké připomínky k tomuto zápisu. Schvalujeme tímto zápis. Dalším bodem na pořadu jednání je hlasování o žádosti o konzultaci výboru regionu. Týká se akčního